Ladies, gentlemen, uh, shall we get started because we are... Dámy a pánové, měli bychom začít, protože již máme určité spoždění, takže si eh, myslím, že zřejmě členové tohoto výboru jistě budou na cestě do zasedací místnosti. Co se týče sdělení, musím vám říci, že vás budu muset opustit, tím se omlouvám a Robert Stardy mě nahradí v předsednické židli ale jistě o nic nepřijdete, spíše naopak. Za druhé, ještě předtím, než odejdu, mm, dozvěděl jsem se, že jeden z našich pravidelných spolupracovníků Ariel Rubí, který je politickým poradcem naší skupiny SND, nás opouští. Takže mi dovolte abych vám řekl, že vím, s jakým nasazením pracovala v našem výboru, kolikrát se jí podařilo dosáhnout kompromisu mezi politickými skupinami a je to opravdu velká ztráta. Takže Ariel, pokud mě můžeš poslouchat, opravdu nám budeš chybět a přeji ti mnoho štěstí. A tímto se s vámi loučím až do nadcházejícího zasedání a předsedat bude kolega Robert. Right. Right. Right. Um, can I first... V první řadě bych mezi námi v rámci bodu 10 přivítal zástupce Světové banky. Je tu mezi námi pan Bernard Hockman, který je ředitelem pro mezinárodní obchod a obchodní oddělení ve Světové bance. Před několika týdny Světová banka zveřejnila novou strategii a vzhledem k tomu, že toto téma se nás velice týká a zajímá, je důležité pro podporu růstu a rozvoje ve všech částech světa, tak jsme rádi, že dnes můžeme provést výměnu názorů o roli Světové banky ve světovém obchodu. Kromě toho i tato sněmovna a tento výbor eh, byl Eh, konzultoval Světovou banku i několikrát neformálně v přípravách svých zpráv a velice pozorně jsme se eh, také zaměřili na eh, to, jak probíhala komunikace se zúčastněnými stranami. Takže pan Hockman, jakožto ředitel obchodního oddělení a taky známý, eh, jeden z nejznámějších, nejlepších obchodních ekonomů na světě a tímto vám děkuji za vaši účast. Pane Hokmane, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát za představení. Upřímnost mě žádá, že bych toto neměl příliš nadsazovat, ale uh, já bych se eh, rád věnoval některým hlavním aspektům strategie. Eh, samozřejmě to je téma, o němž bych mohl hovořit celé hodiny, ale to neučiním. Eh, nejprve, proč vlastně nová strategie pro Světovou banku? Důvodu je celá řada jednak využít této strategie a tak přistupujeme i k další práci, využít možnosti konzultací s rozvojovými zeměmi a zjistit, co potřebují, jaká je u nich poptávka a podobně, tak, abychom my mohli svou práci nastavit. E, naše zaměření se za posledních zhruba 20 let výrazně změnilo. Původně jsme se zaměřovali spíše na tradiční reformy obchodu, ale stále častěji se v sou, se vzhledem k tomu, že rozvojové země často liberalizovaly svůj obchod a daří se jim integrovat do celosvětové ekonomiky, ač se úroveň úspěchu liší případ od případu, naše agenda se výrazně změnila. Žijeme ve světě, který je výrazně propojen mezi zeměmi, ať už zeměmi průmyslovými nebo rozvíjejícími se. Obchod se výrazně rozvinul za poslední desetiletí a v důsledku toho jsou země otevřenější a proto jsou také mnohem zranitelnější. To jsme viděli na příkladě krize v letech 2008 a 2009 ale také se stále rozvíjejí především nově vznikající trhy, které začínají obchodovat globálně. Tarify víceméně zmizely, eh, v některých zemích zůstávají, ale eh, v řadě zemí se obchod liberalizoval. A to především v tom, proto, že obchod znamená globální eh, dodavatelsko-odběratelský řetězec. Velice často konečný výrobek bývá zpracováván ve dvou až pěti různých zemích a všechny tyto země mají zájem o otevřený obchodní režim, jelikož chtějí vyvážet, tak musí také dovážet. Rozvoj transakcí s rozvíjejícími se trhy také šel ruku v ruce s rostoucí poptávkou po komoditách, službách a také přinesl nové pracovní příležitosti i v rozvojových zemích, ale znamená to také utužení hospodářské soutěže. Země s nižšími příjmy eh, se setkávají s konkurencí nejenom ze strany EU a dalších průmyslových zemí, ale také ze zemí jako Čína pár statistických čísel. Tady vidíte, jak se vyvíjel růst obchodu Eh, vůči HDP za posledních zhruba 15 let, vidíte, že docházelo k trvalé až lineární expanzi obchodu vůči HDP zelenou. Křivkou vidíme obchod s rozvojovými zeměmi. Ty obchodují stále více a svět jako celek také více obchoduje. A to vedlo k rozpojení ekonomických vazeb. Globální růst často souvisel s tím, co se dělo v USA, Japonsku a Evropě, ale dnes se růst přesouvá do nově vznikajících trhů Čína, Brazílie, Indie a tak dále. A vidíte modrou čarou na tomto grafu, vidíme trend v rozvíjejících se trzích. Zelená křivka ukazuje situaci v průmyslových zemích a všimněme si, že od počátku 90. let eh, tady vznikala výrazná divergence a v souvislosti s tímto růstovým trendem vidíme i určitou volatilitu. Znamená to ale, že země rostou a eh, rostou především ty země, kde proběhla liberalizace. Jaké jsou hybné síly obchodu? především liberalizace obchodu, eh, snížení cel a daně tarifů obecně eh, zhruba z 25 na méně než 10 Technologie mají také výrazné dopady. Vertikální specializace a globální dodavatelské řetězce představují také hybné síly růstu, specializace na soutěž částky a nebo jiné části produkčního řetězce. V tomto smyslu můžeme říci, že Evropa je snad nejintegrovanějším regionem z hlediska zemí střední a východní Evropy. Tady je vertikální specializace na vyšší úrovni než ve východní Asii. Často se hovoří o Asii ale velice často bývá továrnou světa spíše Evropa než ta východní Asie, protože v Evropě je vyšší integrace a specializace. Ale ote- obchodní otevřenost znamená velká zranitelnost a to jsme viděli na příkladě krize v roce 2008-2009, kdy trhy skolabovaly víceméně v mnoha zemích. Znamenalo to také um, pokles počtu pracovních míst, ale nyní vidíme, že se ekonomický růst víceméně obnovil na původní úrovni, ale volatilita zůstává a samozřejmě s tím se musíme potýkat a to je součástí naší strategie. Dnešní program pro nás je mnohem složitější, hospodářská soutěž je tvrdší, než byla Řada zemí s nízkými příjmy stále i výrazně závisí na komoditách, proto proces integrace do globálního dodavatelského řetězce tam ještě neproběhl. A eh, hranice, bariéry, které brání, souvisí jednak s možností vstupu na trh, ale také s možností snížit náklady na vnitrostátní obchod, problematika logistiky, nákladů na dopravu a podobně. A to je samozřejmě agenda, která se velice těžko řídí pro ministry obchodu, protože ministři obchodu se věnají obchodním vyjednáváním, ale nevěnují se už problematice vnitrostátní dopravy nebo distribuce. A přesně to je pro nás hozenou rukavicí. A my se těmto problémům věnujeme, když implementujeme obchodní agendu, tak jak jsme ji definovali obecně. Strategie založená na konzultacích stanoví čtyři priority. Jednou z priorit je zlepšit konkurenceschopnost. To je samozřejmě náš program související s diverzifikací ekonomiky ale podstatná část toho programu se týká služeb, protože aby byla ekonomika konkurenceschopná, je potřeba mít přístup k levným, ale zároveň kvalitním službám. Netýká se to jenom vývozních služeb, nýbrž obecně zlepšení dostupnosti služeb těchto eh, trzích. Dále zlepšení logistiky obchodu, a distribuce, tedy obecně snížit náklady na obchod, ať už to jsou náklady dopravní nebo různé celní průtahy, eh, boj proti korupci, tak, aby se náklady pro obchodní firmy snížily a zlepšila se jejich konkurenceschopnost. Dále přístup k finančním prostředkům. K tomu se ještě vrátíme v diskusi. Třetím pilířem je zlepšit přístup na trh a tržní spolupráci. Tady se zaměřujeme na regionální integraci, snižujeme obchodní překážky mezi sousedními zeměmi a věnujeme se také regulatorním reformám a spolupráci v netarifních opatřeních. Konec, posledním pilířem strategie eh, tedy eh, boj proti těm uvozovkách žraloků a zlepšování inkluze, integrace. Tady věnujeme větší pozornost obchodním aspektům ehm, a záležitostem jako e, sociální záchraná síť, vytváření projektů souvisejících s obchodem, Eh, spolupráce s nejrůznějšími zeměmi, ceny potravin, zajištění eh, bezpečných dodávek potravin a podobně. To je ten poslední pilíř. Proč to souvisí se snížením chudoby? Eh, každý z těchto prvků má velký význam v tom, že umožňuje chudším producentům a domácnostem získat z obchodu něco pozitivního tím, že se zlepší přístup na trh, tím, že se vyřeší problém volatility a podobně. Hlavní zásady této strategie jsou poměrně prosté. A k důležitým aspektům patří snaha zlepšit koordinaci mezi institucemi skupiny Světové banky protože eh, tady se protíná řada aktivit, kterým se věnujeme. V tomto smyslu musíme řešit podobný problém, jako řeší vlády. Tedy řešit obchodní agendu na straně jedné, související regulatorní otázky, které vyžadují nápravu eh, problémů s obchodem. Často eh, si žádají angažovanost ministrů, kteří se obchodu nevěnují, jako v EU. Máme DG pro obchod a DG pro rozvoj a tato dvě generální ředitelství musí spolupracovat tak, aby se zlepšila možnost obchodování s rozvojovými zeměmi. Například v tomto smyslu eh, nemůže každý pracovat na svém písečku, ale musíme spolupracovat globálně. Zároveň je naším cílem vytvářet výraznější partnerství s dalšími obchodními organizacemi, k tomu se ještě vrátím, a věnujeme se také lepšímu monitorování a hodnocení výsledku. Já bych tady přeskočil několik konkrétních příkladů ke každému pilíři a budu se zaměřovat na to, jak strategii uvádíme do praxe. Máme tři hlavní nástroje. Jednak úvěrování, dále technická pomoc, ehm, vědomostní součástí a vytváření politického dialogu a poslední je partnerství. Strategie znamená rámec pro instituci jako celek a to, co děláme na úrovni jednotlivých zemí, souvisí s tím, o co nás vlády požádají. Je na vládách, aby si stanovili priority svých činností, ale strategie znamená alokaci zdrojů tomu, co eh, označíme jako prioritní oblast, že to odpovídá těm čtyřem pilířům, ale zároveň eh, teprve na základě toho stanovujeme, co budeme dělat jakožto instituce. Vždycky tedy vycházíme ze zdola, z těch konkrétních potřeb. A tedy při určování priorit také uvažujeme o strategiích nebo partnerské spolupráci s jednotlivými zeměmi podle toho, v jaké příjmové skupině ta země je. A pokud se obchod ve strategii spolupráce s tou zemí neobjeví, a to je něco, na co se hodně zaměřujeme, protože vždycky se snažíme reagovat na interakci s vládou, tak pokud se tam obchod jako priorita neobjeví, tak se zaměříme na jiné oblasti. Důležité je vytvořit kaž- takový plán, aby mohla taková země pokročit dopředu. A samozřejmě vždycky závisí na vládě té které země, aby o prioritách rozhodla. této souvislosti eh, vždycky definujeme strategie pomoci pro jednotlivé země, vidíme konkrétní oblasti strategií pomoci jednotlivým zemím a vidíte, že se snažíme na, eh, zaměřit na konkurenceschopnost. A mm, my se eh, snažíme tedy zaměřovat i na různé aspekty programů, a snažíme se zaměřit buď na regulatorní problematiku, ta takzvaně softwarová témata, nebo případně poli, otázky politik a strategií, eh, dále služby, dopravní služby související s celní zprávou. Důležité je, aby bylo možné eh, zboží přepravovat v síti, která vznikla. Co se týče konkurence schopnosti, vytváříme partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak abychom dokázali překonat bariéry, které nám brání v konkurenceschopnosti. V této souvislosti se musíme být schopni postavit eh, konkrétním překážkám, které vznikají. Nakonec chceme podporovat regionální integraci. To je něco, čemu jsme se možná tolik nevěnovali, alespoň oproti tomu, co naši klienti uváděli. A důležité je v této souvislosti zaměřovat se na regionální projekty, které se budou zaměřovat na integraci. Partnerská spolupráce, to je součást implementace této strategie a my se rozhodně snažíme, aby nedocházelo k duplicitám s činnostmi dalších organizací. Proto svou práci koordinujeme s ostatními tak, aby probíhala dělba práce, abychom se podělili o vzácné zdroje a podobně. Nebudu probírat všechny příklady, tady pouze ilustrujeme oblasti, na které se ve spolupráci s dalšími organizacemi zaměřujeme při podpoře konkurenceschopnosti a výzkumu lepší vnitřní koordinace. To je základ této strategie. A tady se skutečně zaměřím na e, své vlastní téma, eh, tedy obchodní, eh, práci obchodního oddělení. Důležité je, aby banka sama poskytovala účinnější a efektivnější služby svým klientům. Jak to chceme dosáhnout? Jednak tím, že budeme vytvářet regionální obchodní programy, víceleté programy, které budou reagovat na celkovou strategii, ale budou podrobněji propracované. Takto jsme si to dohodli se státy, kterým budeme pomáhat v zavádění jakési obchodní rady, která bude znamenat spolupráci s Mezinárodní finanční korporací a budeme eh, eh, zajišťovat kapitálovou spolupráci s dalšími státy. Bude to také nástroj pro komunikaci. A pak eh, máme nástroj, který se jmenuje Communities of Practice, kde odborníci, ať už jsou třeba v regionu africkém nebo latinskoamerické, ať už pracují pro Světovou banku nebo IFC nebo cokoliv jiného, tak Eh, znají svoji problematiku a my bychom tyto expertní znalosti chtěli přidělit tam, kde budou nejvíce potřeba. Můj poslední slide. Naše strategie se zaměřuje na výsledky. Eh, jedním z hlavních důvodů stanovování takové strategie je vůbec si stanovit eh, své cíle a očekávání. A v této souvislosti se zaměřujeme na to, abychom my sami byli Eh, odpovědní za to, co děláme, ale zároveň, abychom se dokázali hodnotit podle globálních ukazatelů úspěchu, jak se nám daří diverzifikovat, zda dokážeme zlepšit konkurenceschopnost například. Což je něco, co možná eh, neznamená, že bychom my měli být hlavní hybnou silou právě te, eh, te, v této oblasti. Rozhodně sledujeme, zda se daří pokračovat ku předu právě v této oblasti, protože chceme podporovat obchodní iniciativy a řada dárcovských zemí právě se ohlíží eh, ke Světové bance, protože jí zajímají výsledky těchto úsilí, jako třeba program Aid for Trade eh, a podobně, což jde samozřejmě nad rámec našich činností a já bych tady své vystoupení ukončil. Děkuji, pane Hokmane. Ještě než eh, dám slovo obecenstvu, nejdříve koordinátorům, tak se zeptám sám na eh, jednu věc, která eh, eh, se tady dlouho řeší, a sice netarifní bariéry. Když jsme pracovali na EPách, tak byly netarifní bariéry mezi bloky EPA, natož v rámci mezinárodních dohod jedním z témat. Jak řešíte tento problém v komisi? Nebo řešili nebo vů, berete na ně vůbec řetel? Za druhé, dotknu se se zemědělství. V době, kdy eh, svět dosáhl 7 miliard, myslím, že to bylo 30. října, dvě, dvě hodiny odpoledne, a, a doufám, eh, že ten daný člověk se neovozdil, nicméně byla to statisticky vypočtená doba. A v roce 2050 má být 9 miliard. A vypadá to, že Afrika je jediná oblast, kde může eh, zlepš- eh, do, dojít ke zvýšení efektivity zemědělské výroby. Eh, díky infrastruktuře řešíte takovéhle otázky. Tak pokud je o netarifní opatření a bariéry, tak tomu věnujeme hodně pozornosti. Objevuje se to v konzultacích opakovaně a je to jeden z klíčových rozměrů regionální integrace rozvojových zemí. V Africe to probíhá východoafrické společenství, jihoafrické e, rozvojové společenství, SADEK. Takže my e, začneme řešit tu otázku vždycky schromažování konkrétních e, informací. Máme málo údajů, které by byly aktuální ohledně politiky a regulačního režimu uplatňovaného na jednotlivé produkty na hranicích. A potom je tady regulační spolupráce. Žádná jednotlivá instituce tohle nemůže udělat dobře. Takže my pracujeme prostřednictvím iniciativy Transparentnost v obchodu, eh, která byla zahájena eh, s UNCTADem a Mezinárodním obchodním centrem v Ženevě, Africkou rozvojovou bankou, Meziamerickou rozvojovou bankou a v zásadě jde o spojení zdrojů a zaměřit se na společný sběr dat o netarifních bariérách. A také bychom tím mohli sledovat jejich vývoj v čase. Takže tohle jsou informace a z těch je třeba vycházet. Dalším krokem potom bude, co udělat s těmi netarifními opatřeními. Je řada případů, kde teď pracujeme s jednotlivými státy po celém světě, zejména v Africe, abychom se pokusili eh, pomoci definovat eh, regulační eh, cíle, které nebudou tak omezovat obchod. Vytvořili jsme soubor nástrojů a říkám, že tohle je prostě vztah, který máme s vládami rozvojových zemí. Ta iniciativa na rozvoj transparentnosti do té přispíváme jako instituce a je to příklad eh, něčeho takového, jako je veřejný statek. Je to nedostatečně financované, hledáme další zdroje, eh, které eh, by to mohly udržet v běhu a dosáhnout daleko lepšího pokrytí těch dat a nástrojů. Pokud jde o potraviny, tak ty jsou opravdu prioritou pro nás jako pro instituci. Pokud jde o obchod, tak My se zdůr, eh, zaměřujeme na Afriku z důvodu, který jste zmínil. V zásadě jde o eh, spojení práce, kterou děláme, to znamená zlepšit zemědělskou produktivitu v Africe a potom omezit plítvání. Ono jde o usnadňování a v logistiku, tak aby se snížil objem plítvání při eh, přepravě od místa výroby do místa spotřeby, zlepšení skladování. Plýtvání je hlavním zdrojem ztrát potravin, takže pokud jej eh, snížíme, tak řada dovozů, které nyní probíhají, by nebyly nezbytné. A to by mělo samozřejmě velký dopad na eh, bezpečnost potravin. Obchod je tam také velice důležitý. Často máme eh, jednu zemi v přebytku, jinou v deficitu. Ovšem eh, země v přebytku nemůžou eh, vyvážet do jiné země. Vedlo, to je naše strategie, vedlo to k velké debatě mezi zemědělci a státem na několika místech, ale nicméně tohle je směr, kterým se ubírá v našich úvahách, Danieli. Děkuji, milý Roberte, a děkuji vám za prezentaci. Já mám dva konkrétní dotazy. Za prvé, komise plánuje eh, předložit své sdělení k obchodu a rozvoji velmi brzy. Já bych se zeptal, jestli vás komise oslovila a pokoušela se od vás získat nějaké eh, podkladové eh, informace nebo náměty při tvorbě tohoto sdělení. A potom kolo DDA. Pořád se tomu říká rozvojová agenda z Dauha, ale e, moje otázka spíš zní, jak optimisticky vidíte, e, že by tam vůbec mohlo dojít k nějakým výsledkům, k nějakým výsledkům ve vašem oboru? Očekávají vaši klienti nějaký úspěch v téhle oblasti? Jak to vidíte? Děkuji. Pokud jde o to eh, sdělení k obchodu a rozvoji, my jsme eh, s komisí eh, se o tom bavili s celou řadou lidí ze Světové banky a oni se nás ptali na to, co děláme. Takže v zásadě jednalo o schromažďování informací. Takže tím způsobem no, v zásadě bylo takové do, došlo k, nějakému, k nějaké komunikaci ohledně toho sdělení. Oni se určitě ptali na naše zkušenosti. Pokud jde o um, rozměry eh, Dauha, tak ta očekávání byla velká na straně rozvojových zemí eh, rozhodně nebyla naplněna. Takže pro ně je to samozřejmě zklamání, pro nás eh, též, my jako instituce. My jsme eh, chtěli, aby eh, rozvoj se dostal do takového multilaterálního kola vyjednávání. Na druhou stranu něčeho bylo dosaženo, například iniciativa Aid for Trade, obchod za pomoc, neexistuje žádná přímá vazba, není to součást toho vyjednávání v Dauha, ale bez toho bychom tu iniciativu neměli, si myslím. Takže hodně se eh, zaměřujeme na obchodní otázky eh, související s rozvojem. Alespoň eh, v řadě zemí k tomu může docházet, protože vůbec kolo z Dauha existuje. Potom pokud jde o bezcelní přístup, tak to je další rozvoj, kde, další věc, kde bychom viděli, eh, rádi viděli 100% bezcelní přístup ze strany všech eh, rozvinutých zemí k rozvojovým zemím. Ale stalo se toho docela dost. My nejsme tam, kde bych byl rád, abychom už byli, ale pokud se podíváte na tu statistiku, tak dochází k tomu um, trvalému um, zlepšování um, přístupu na trh. Usnadnění obchodu. Proběhlo objednávání o tomto v VTO v rámci kola z Dauha. Bohužel eh, ukončení toho vyjednávání zdržuje to kolo celé, protože se jedná o jednotný balíček a já bych eh, navrhl, aby se to eh, vyjalo, vyňalo z toho balíčku a pokusili jsme se to uzavřít. Ale zdůraznil bych, že vzhledem k tomu vyjednávání existuje eh, velké zaměření na usadní obchodu v rozvojových zemích. Pokud se podíváte na náš eh, záběr činností, tak toho děláme najednou pětkrát víc v téhle oblasti. Právě proto, že eh, se toho hodně dělá v Ženevě. Takže nepřímo je to i jedním z výsledků eh, kola z Dauha. Takže já jsem takový trošku optimističtější eh, než většina lidí, pokud je o výsledky Dauha. Takže určitě nějaké v praxi jsou. Děkuji, eh, Bernte. Děkuji, pane předsedo. Ta čísla a grafy na začátku představovala peněžní toky, HDP, eh, obchodní vztahy a je z toho zřejmé, že integrace v obchodu mm, přináší posílení ekonomiky. Nicméně to neznamená, že posílení ekonomiky, nebo jak to, to neukazuje, jak posílení ekonomiky působí na společnost. To znamená, že ta vaše strategie se čtyřmi body je poměrně šarmantní, protože ve čtvrtém bodě se jedná o, o začlenění do společnosti. A potom otázkou je, e, jak ten e, hospodářský a ekologický e, mm, pokrok do, se dotkne všech ostatních, nebo všech lidí. A potom se možná asi nedával pozor, ale nebylo mi jasné, jak ta implementační strategie eh, v případě těch eh, partnerství a tak dále, tak jak v tom ten čtvrtý cíl eh, začlenování do společnosti je dosahován? Možná byste to mohl vysvětlit. Ta tradiční opatření, jak jich tedy dosáhnout, nebo těmi tradičními opatřeními, jak dosáhnout tohoto cíle. tak eh, k tomu eh, čtvrtému eh, pilíři. Cílem strategie je uvědomit si, že obchod nemůže vyřešit tuto otázku. Takže v té strategii se pokoušíme spojit obchod s tím, co děláme ve zbytku institucí. Máme tady sociální sítě, trvalou udržitelnost ekologické programy. Takže eh, v té strategii se pokoušíme eh, zvýšit povědomí o tom, co děláme v těch dalších oblastech. A to, co tam děláme, je samozřejmě eh, mnohem rozsáhlejší než v té oblasti obchodu. Ehm, pokud se podíváte na Světovou banku a obchod, tak tam máme prostě 100 lidí, ale eh, na eh, životní prostředí nebo eh, trh práce, sociální záchranné sítě, tak tam jsou stovky lidí, mnoho stovek lidí. Takže obchodní strategii se pokoušíme zvýšit povědomí lidí o obchodu, kteří pracují tady na těchto otázkách. A potom chceme, aby eh, tohle bylo eh, důležitější součástí eh, toho, na čem oni pracují. Takže například potravinová bezpečnost, to je takový příklad. Tady je jasný obchodní rozměr, umožnit probíhání obchodu, aby, aby obchod probíhal. Proto jsme tady měli ty přebytky a, a schodky. Ale když my děláme produkty, tedy mm, zemědělství, tak se zaměřujeme na produktivitu, eh, přístupu eh, k, eh, na přístup k osivům, hnojivům a tak dále, ale nikdo se nezabývá obchodními opatřeními. Takže my se tady pokoušíme řešit tyhle otázky. Naší strategii, obchodní strategii. Nicméně není to jako hlavní součást naší činnosti. Dobrá, děkuji, paní Sarnes. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Také já bych se ráda vrátila k tomu tématu strategie Světové banky. Vy ano, sbíráte rozsáhlé údaje o rozvojových zemích, ale nyní mě opravte, pokud se pletu, pokud řeknu, že všeobecně si můžeme myslet, že už několik let podpora zemědělství, využívání té zemědělské půdy v rozvojových zemích, tak tato podpora nebyla snížena to znamená, co se týče nějakých podpor, dávek a podobně. Téma první otázka. A tam mě vede k druhé otázce. Proč tento druh takovýchto strategických rozhodnutí? Proč v dnešní době počet eh, těch chudých zemědělců, pracovníků se mnohonásobně ve světě zvýšil. A proč? Protože jednoduše nemají na eh, přežití Eh, musí eh, v podstatě živit eh, ty rozsáhlé zástupy lidí v těch chudinských oblastech. Já bych ráda věděla, jak na to nahlížíte vy, protože toto je ta opravdová strategická otázka. Já bych byla ráda, kdyby se tato otázka ještě více prohloubila. Ano, to je opravdu něco, co často slýcháváme v rámci konzultací když jsme připravovali strategii a myslím si, že můžeme přiznat, že do určité míry je to součástí agendy obchodu, ale zase do značné míry ne. Pokud se podíváte na bilanci aktivit skupiny Světové banky v průběhu minulosti, tak jsme byli opravdu hodně zapojeni do zemědělských projektů a podobně. A do značné míry se to tak eh, zmenšovalo tyto aktivity. Rozhodně a já osobně, pokud se mohu vyjádřit, tak s vámi mohu souhlasit rozhodně. Eh, je to složitě pochopitelné a samozřejmě je třeba uznat, že my to tedy přiznáváme. Před několika lety jsme měli zprávu Světové banky o zemědělství, že tady to zaměření a investice již nejsou tak značné a tento tedy eh, rozkol mezi tím úsilím, které jsme vložili do oblasti zemědělství. Tady to naprosto sdílím, vaše obavy. A zároveň si myslím, že musíme mít na paměti, že je tu celá řada priorit a v podstatě můžeme i o tom hovořit, zda tyto priority by z našeho hlediska mělo být tím, jak tady nyní provádíme naše podnikatelské politiky a neměly by se tím zabývat zejména tedy vlády. Měly by toto stanovovat oni na vrcholek svého programu. zaměření na Afriku, když hovoříte s vysokými úředníky, kteří se zabývají Afrikou, potravinou, zemědělství, tam je to opravdu priorita agendy v této době. Je to velká příležitost, má to samozřejmě asociované náklady, ano, s tím můžeme souhlasit. A rozhodně toto je problematická otázka. Děkuji. Davide, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Hekmane, jsem velice rád, že tu máme zástupce Světové banky a rozhodně eh, váš příspěvek byl velice zajímavý. Mám eh, dvě věci ke komentáři. Vy jste říkali ve vaší zprávě, že eh, rozhodně tarify by neměly být eh, nějakou závaznou překážkou pro obchod. Máme tu tedy určité dohody v rámci nafty a podobně. A pak hovoříte také o konkurenceschopnosti obchod a povzbuzování. A z vašeho hlediska Světové banky myslíte si, že tato oblast je již příliš regulována, že to může jít na úkor konkurenceschopnosti z dlouhodobého hlediska? Děkuji. A tarify, ano, ty tu stále jsou. Není to o tom, že by již zmizely, ale rozhodně se tím banka zabývá. A uvedu příklad. Mnoho afrických zemí mají bezcelní přístup, bez kvót na rozsáhlý trh do Evropské unie, do Spojených států. A pokud se podíváte na výsledky, co se týče využívání tohoto přístupu a srovnáte se zeměmi, které nemají bezcelní přístup, vezměme si příklad z Bangladeše a jejich vývoz do Spojených států. Pokud se tam uplatní ten bezcelní tarif, tak jejich obchodování se Spojenými státy se navyšuje a stejný podíl zemí afrických zemí, které mají bezcelní přístup, tak tam to poklesává. to je otázka konkurenceschopnosti. Takže eh, samozřejmě eh, to nehovoří o nějaké potřebě, eh, hovoří o nějaké potřebě obchodních dohod a máme tu také jednu výtečnou zprávu Světové obchodní organizace právě o tom, jak to probíhá v této tématice. Pokud vás to zajímá, zaměřuje se na netarifní druhy opatření, takže tarify opravdu nejsou tím eh, středobodem. Jsou tu jiné, eh, jiné eh, věci, které způsobují problémy, na které třeba se zaměřit. A právě z toho důvodu takto nahlížíme i na regulaci a při hovorech s různými vládami o tom i hovoříme a v podstatě se jich tážeme, jaký je vlastně ten cíl, co stojí v pozadí dané regulace daného zákona a podobně. A, a navrhujeme jim třeba jiné způsoby, jak dosáhnout jejich záměru a cílu, že není třeba tolik regulovat, že je možné něco provést lepší cestou, která by neměla tak škodlivé dopady na tu oblast obchodu a neměla by tak nežádoucí e, účinky. Takže e, tímto směrem e, směřujeme naši spolupráci. Otázka regulace, v podstatě podívat se na to, jak jinak to udělat, abychom se vyhli těm negativním dopadům a nákladům. Děkuji, Helmute, prosím pane předsedo. My už jsme eh, stručně jednotlivé aspekty spolupráce eh, mezi Světovou bankou a VTO eh, a Evropským parlamentem probírali. A já už bych se ještě tedy znovu zeptal, a je to důležité i pro obchodní strategii, na jednu věc. A sice na téma surovin. Podporujete v rozvojové země při eh, budování národních zdrojů. Podívejte se na Norsko, eh, které si spravuje eh, samostatně své vlastní zdroje, tak podporujete něco takového i tam. A potom za druhé, podporujete trvalý udržitelný rozvoj národohospodářství těch zemích. My v Evropském parlamentu, nejenom na výboru pro zahraniční obchod, ale i v jiných výborech eh, projednáváme často eh, souvislost mezi hladem a spekulacemi. Do jaké míry eh, k tomu také přistupujete v strategii Světové banky, v té obchodní strategii tímto způsobem? A za druhé, za třetí, pardon, jakým způsobem bude eh, obyvatelstvo eh, profitovat z, těch, z té posílené obchodní strategie. Vy jste říkal, že bude. Ehm, potom je tady tady otázka mm, minimálních mm, platů na plantáži v zemědělství. Jsou součástí obchodní strategie? A současně se člověk musí eh, zeptat, jak se situace leží, eh, liší mezi eh, rozvojovými zeměmi a zeměmi, eh, které mají rozvíjící se ekonomiku. Čili jakým způsobem se banka snaží ovlivňovat tyto dvě skupiny zemí a jejich koherentní politiku? Uh, lots of questions. To je řada otázek eh, k těm eh, zdrojům a řízení přírodních zdrojů a surovin. Bych chtěl zmínit, že je to problematika, která sice s obchodem souvisí, ale zároveň se jí nevěnujeme příliš rozsáhle. Ve skupině Světové banky problematika řízení přírodních zdrojů a surovin tři. například stanovování eh, nejrůznějších fondů, vytváření a podobně. Máme celou řadu možností, jak se na ty suroviny zaměřit, ale není to problematika obchodu, spíše problematika investic. Samozřejmě chceme zajistit, trva, máme e, také skupinu pro trvalý udržitelný rozvoj. E, a právě oni se věnují této problematice, zahují dialogy s vládami a dělají přesně to, co jste tady navrhoval, ale rozhodně to je něco, čemu se nevěnuje skupina zaměřující se na obchod v naší instituci. My jsme poměrně velká instituce a právě toto nevnímáme jako čistě obchodní záležitost. Z hlediska přístupu k potravinám, spekulacím s potravinami, hladomory a podobně. To je velice důležité téma a přesně na to se zaměřují naši kolegové ve výzkumu, protože vždycky je důležité stanovit, jaké jsou vzájemné souvislosti. A to je otázka, která je aktuální nejenom dnes, ale aktuální už je poměrně dlouhou dobu. A proto si klademe otázku, do jaké míry ta financializace investic, tedy šíření nejrůznějších investičních fondů může přispět nebo mohlo přispět k takovým eh, fluktuacím právě na trhu potravinami, eh, včetně výrazných výkyvů cen. To si žádá samostatnou analýzu. Eh, odborníci se ani v názoru na tyto trendy neschodnou. Já sám se na tuto problematiku nespecializuji, proto bych nerad byl citován v této souvislosti. Ale obecně platí, a výzkumy to dokazují, že se původně zdálo, že doklady pro tuto souvislost neexistují. Dnes se ukazuje, že tam patrně nějaká souvislost bude. Pro nás je to spíše otázka, které by se měly věnovat vědci. E, přínosy pro obyvatele z obchodu pro nás e, z hlediska obchodu je důležité si uvědomit, aby se další investice dostávaly do těchto států. Eh, například propojování regionů, které zaostávají, eh, tak aby se lidé eh, třeba i přesouvali v rámci svých zemí. A to vyplývá také z našich konzultací. Neměli bychom uvažovat o mezinárodním obchodě jako o něčem, co se děje přes hranice, na hranicích, ale snažíme se zlepšovat přínosy obchodu tím, že propojíme komunity, se zdroji poptávky a to je ta takzvaná facilitační agenda, jak o tom hovoříme. Je to tedy e, důležitý prvek té spolupráce, která by měla posílit přínosy z obchodních příležitostí. Problematika minimálních mest, fungování trhu práce a tak dále spíše spadá do jiných odborů banky ale opět nám to ilustruje, jak důležité jsou souvislosti, jak i obchod je provázán s řadou dalších otázek, jako třeba fungování trhu práce, standardy bezpečnosti na trhu práce a podobně. Eh, to je také problematika, kterou řešíme nezávisle jako samostatné téma s vládami. Není to něco, čemu bych se věnoval přímo já z obchodního oddělení. Eh, to moje zaměření není, ale rozhodně souvislost tady je. Pokud se vrátíme k naší strategii, tak mohu říci, že dnes máme aktivnější program spolupráce eh, s ekonomy, kteří se věnují ekonomice trhu práce, zaměřují se na snižování chudoby, pomáhají integrovat obchodní dimenzi eh, do této problematiky. A my se spíše zaměřujeme na zvládání volatility. Nikoli tedy eh, na minimální mzdu, ale spíše se snažíme pomoci zmírnit výkyvy a pokud ty výkyvy nastanou, tak chceme, aby právě ti nejohroženější, nejzranitelnější lidé měli přístup k tomu základnímu. Dále naše strategie k nově se rozvíjejícím trhům. To souvisí s aktivitami, které vedou tyto státy sami, třeba Brazílie, Čína, Indie. Všimněme si, že tyto země jsou velmi aktivní. Aktivně se zapojují do spolupráce s dalšími rozvíjejícími se zeměmi. Máme řadu společných projektů, například jeden s Čínou. Čína spolupracuje s námi, snažíme se společně hledat investiční příležitosti v Africe a zároveň pomoci africkým ekonomikám. To je tedy dialog, který průběžně postupuje. Děkuji mnohokrát. Pane, pane, ještě než tuto diskusi uzavřeme, zmínil bych, že tady máme dva zástupce komise, pana Garoše a pana Peruniho. Chtěli byste se vyjádřit? Možná, když se blíží další přesně neurčené jednání, nevím, zda tam vy budete, když se blíží další vyjednávání v Doha, jaká jsou vaše očekávání, chtěla by se komise k tomu vyjádřit? Ne? Tak otázka pro vás. Co očekáváte? A pokud mám příležitost položit ještě jednu otázku, to bych asi neměl, ale učiním to. Pokud se nemýlím, Světová banka se zaměřuje také na makrofinanční investice a pomoc. Může právě toto být jeden z nástrojů pro eradikaci chudoby? A jak v této souvislosti vnímáte IFC? Eh, co se týče UNCTADu a eh, jednání v Dauha. My jsme přes Sanktat eh, jednali, to je, naším klíč, je náš klíčový partner v oblasti transparentnosti a obchodu, Společně se zaměřujeme na řadu témat. V Dauha bychom rádi tak nějak propagovali naši společnou práci a získali více podpory. Zároveň diskutujeme s, Anktadem o tom, jak se vyjednávání v Doha vyvíjejí Vůbec se, se zaměřujeme na utváření klíčových prvků strategie. Vůbec jak se postavit eh, k otázce regulace v této oblasti. To je jeden příklad. A co udělat, abychom integrovali trh služeb, eh, aby byl třeba lepší přístup k inženýrům, k technikům, tam, kde jsou tito technici potřeba, aby byli také dostupní. A v této strategii jsme vytvořili několik mechanismů a k těm mechanismům Eh, patří mechanismus, který má pomoci zemím v oblastech, které jsou pro ně prioritní. My tomu říkáme znalostní platforma. Znalostní platforma, to zní jako velké slovo pro takový jeden eh, pojem, kdy státy, které mají velké obavy, kdy se třeba eh, diskutuje o nejrůznějších službách, snažíme se diskutovat o spolupráci s odborníky na obchod, poskytovateli služeb a podobně. Snažíme se uvažovat o tom, jaká je dnes naše situace z hlediska politiky, co můžeme v této souvislosti dělat a jak můžeme tedy reformovat eh, naši práci, aby, dejme tomu, byl lepší přístup k vysoce kvalifikovaným inženýrům. To si žádá poměrně hodně komunikací, hodně diskusí, a s UNCTADem na tom spolupracujeme. A je dost pravděpodobné, že se nám podaří zahájit vlastní společnou iniciativu, která bude jakýmsi doplňkem vyjednávání ve, ve VTO. Ona vyjednávání jako taková nebývají moc účinná eh, v řešení těchto problémů, ale právě spolupráce s UNCTADem se nám v tomto směru velice osvědčila. Děkuji. Děkuji. Děkuji za celý výbor, za vaši návštěvu. Bylo to pro nás velmi užitečné seznámit se s něčím, co je nedílnou součástí světového obchodu. Doufám, že tento dialog bude moci pokračovat. A dámy a pánové, já doufám, že se nám podaří v Doha sejít, že tento výbor bude v Doha zastoupen, ať už eh, předseda nebo členové delegace, doufejme, že bude možné, aby delegace z našeho výboru do Dauha jela. Je to velmi důležité. Děkuji mnohokrát a tímto se dostáváme k bodu 11 na pořadu jednání změna nařízení Rady o otevření autonomní celní kvóty eh, pro dovoz jakostního hovězího masa. Tady máme návrh zprávy pro dovoz hovězího. V této souvislosti bylo podepsáno memorandum o porozumění eh, v roce 2011 USA Kanadou, kde se hovořilo o dovozu eh, hovězího masa bez hormonů. A v této souvislosti bych dal slovo Godlív. Thank you very much, Děkuji. Vážení kolegové, v podstatě ta debata, co se týče hovězího masa ošetřeného určitými hormony, a ta se stala tedy bohužel že realitou v rámci transatlantického obchodování. Možná bychom se s úsměvem mohli nyní zamyslet nad tím, proč o tomto, o tak malé části obchodu tolik hovoříme věnovalo se jí takové pozornosti eh, v rámci našeho obchodu se Spojenými státy. Výsledkem bylo navýšení cel na evropské zemědělské výrobky a zabránili v podstatě našemu vývozu do těchto zemí. Evropští producenti zaznamenali obrovské ztráty na severoamerickém trhu a v podstatě tato situace trvá již nějakých 15 let. A navíc v roce 2009 tedy došlo k částečnému jakoby ukončení konfliktu prostřednictvím toho memoranda o porozumění. Tam se tedy počítá s řešením této sporné eh, věci a to v průběhu dvou fází první fázi Evropská unie umožnila eh, bezcelní zavedení eh, na trh eh, toho hovězího masa, které ale nebylo ošetřeno hormony v hodnotě 250, 250 tun a naopak 2500 tun masa a naopak um, Spojené státy a Kanada zase umožnili dovoz výrobku z Evropské unie v hodnotě 37,8 milionů dolarů. V té druhé fázi se navýší eh, dovoz hovězího masa na 48 tisíc a Spojené státy a Kanada zase sníží celní sazby a to je tedy chvíle, ve které se nacházíme nyní a dostáváme se do třetí fáze. Tady bych chtěla zdůraznit podporu úsilí komise, co se týče změny nařízení. tady toto memorandum číslo memorandum o porozumění bylo tedy eh, uplatněno již ve své druhé fázi a to vlastně přineslo výhody pro obě strany. A v podstatě tímto eh, jsme přestali ten boj eh, ve věci hovězího masa. Na druhou stranu severoameričané, tedy Spojené státy, Kanaděni odstranili v roce, v průběhu tohoto roku jejich sankce, to znamená, že můžeme říct, že oni ještě rychleji implementovali tu druhou fázi. A toto, e, s tímto bychom tedy měli nyní plně e, souhlasit. V e, podle čísla 10 nařízení se tedy má jednat o hovězí maso vysoké kvality. Je to určitý specifický druh masa, které není podrobeno hormonálnímu zpracování, hormonální léčbě. A my tedy musíme v první řadě objasnit dvě věci, jednak co se týče definice a za druhé, a v tomto vyzývám k velké opatrnosti, ostatně i ve výboru Agri se tomu budeme věnovat. Myslím si, že by eventuálně mohly sporadicky proběhnout například i veterinární kontroly. Nicméně nemyslím si, že by to bylo něco úplně tak eh, nezbytného. V podstatě by bylo velice dobré, kdybychom tady mohli tomu dát volný průběh a mohli se zaměřit eh, na ty mnohem důležitější záležitosti, které tvoří součást naší obchodní agendy se Spojenými státy. A to nejen proto, že je to hospodářsky významné, mnohem významnější, ale také proto, že v budoucnosti Všechno. Spojené státy a Evropská unie by měly nezbytně spolupracovat. A, a to mimo i jiné bloky na světě. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În prim... OK. Děkuji, pane předsedo. În primul rând, uh, doresc să o felicit pe raportoare pentru munca depusă. Consider ca și dânsa faptul că parteneriatul transatlantic este vital pentru... Transatlantické partnerství je samozřejmě důležitou složkou evropského hospodářství a také zaměstnanosti v Evropě. Já sdílím také tu myšlenku, že obchodní spory a samozřejmě tuto situaci velice zhoršují kolegyně zmínila, že to opravdu závažně poškodilo obchodní vztahy, a co se týče tedy obchodování se zemědělskými výrobky mezi Amerikou a s Evropskou unii, v podstatě memorandum porozumění, to byla tedy cesta řešení, které je opravdu přínosné pro obě strany. Ještě bych chtěl připomenout, a usnesení Evropského parlamentu z 8. března 2011, prostřednictvím kterého jsme žádali o ukončení sankcí vůči produktům pocházejícím ze Spojených států a Kanady a stejně tak i jasné záruky ohledně standardů, bezpečnostních standardů potravin, které by měly plnit tedy ty e, výrobky, tedy to hovězí maso z USA a Kanady a, a já jsem také naléhal na to, aby e, ty e, tarify ze strany Evropské unie byly pozastaveny, pokud tedy by Spojené státy nesplnily e, podmínky. A naprosto souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že bychom se vždy měli snažit nějakou střední cestu a kompromis a snažit se vyhnout zásadním rozporům s těmi hlavními obchodními partnery. Děkuji. Děkuji, Georgi. Já jsem tady vlastně poslední, vzhledem k tomu, že žádný další stínový zpravodaj tu není. Možná se mýlím. Kolegyně chce hovořit. Děkuji mnohokrát. Náš eh, stínový zpravodaj tady dnes není a proto mě požádal, abych hovořil za něj. V této souvislosti chci poděkovat paní zpravodajce za zprávu, ale chceme vysvětlit jednu věc, která dosud zmíněna nebyla v celé rozpravě. A to eh, konkrétně eh, žádost komisi, aby vysvětlila jednu záležitost, která sice um, nesouvisí s celními kvótami pro vysoce jakostní ovězí maso z USA a Kanady, ale obecně eh, víme, že Irsko je považována za zemí s rizikem BSE. V této souvislosti kapitola 11.5 eh, by eh, měla být aplikována a to se neděje u vývozu z Irska, do EU a znamená to, že v důsledku toho nemůže ehm, Irsko takto ehm, vyvážet, ani celá Evropská unie nemůže vyvážet, protože není stoprocentně BS e prostá, nebo prohlášena jako BS e prostá. A ono se to netýká jenom toho jakostního vězího, ale celé problematiky. Mohla by komise eh, potvrdit, že situace opravdu taková je a zda by byly možné eh, bylo možné tedy vyvíjet vyšší tlak na producenty z Irska. Je to velice důležité. Já jsem to téma chtěl zmínit především proto, že zcela jistě toto bude středem zájmu eh, výboru pro zemědělství, prostě vůbec eh, problematika jakostního vizího masa. Ano, děkuji. To je velice užitečná poznámka. Vy nejste na mém seznamu, omlouvám se, že jsem vás nevyvolal a nespojil jsem si vás se stínovým zpravodajem. Jsem za EKR stínovým zpravodajem a naprosto souhlasím se svými dvěma předřečníky a s vámi. Obecně moje obava se týká hormonů. A to především proto, že v důsledku toho vznikl závažný problém v celé EU. A já jsem byl předsedou výboru pro živočišnou výrobu u nás a když jsme bojovali s Belgií o to, že se používají hormony eh, a eh, že bychom se jich měli v EU zbavit, Týká se to také hormonů aplikovaných v mlékárenském průmyslu BST, které se používá v USA. Protože pokud se tele narodí kravě, která eh, požívala BST, které používá, pomáhá zvýšit produkci mléka. Je to hormon, který se podává dojnicím, aby se zvýšila produkce mléka. V EU je zakázán. Zajímalo by mě, zda tato látka je také na seznamu. Eh, je to jeden z problémů, který musíme řešit a proto bych dal slovo komisi, aby se vyjádřila. Máme pana Flavia. Kurzor iné omlouvám se, říká řečník, je z generálního ředitelství pro zemědělství. Děkuji vám, pane předsedo. Já začnu tou poslední poznámkou. Já musím tuto problematiku konzultovat se svými kolegy, já vám odpovědět v této chvíli nemohu. Já to projednám s našimi experty a dám vám vědět, jak zní odpověď. Hm. Jenom pár poznámek na podporu od zpravodajky a dalších řečníků, jaký je význam eh, těchto dohod. Umožňuje to zachovat zákaz hormonů a hormonálně ošetřeného hovězího masa. To je velice důležité, protože tento zákaz by měl platit i nadále zákaz hormonálně ošetřeného masa. A za druhé, to chci zdůraznit, při mm, a realizaci tohoto memoranda porozumění se toto podařilo realizovat poměrně brzo a podařilo se tedy stáhnout všechny sankce. Předpokládalo se to do roku 2012, podařilo se to o 13 měsíců dříve. Mm, a to je tedy eh, důsledek interního procesu v rámci EU. Tím se ale nic nemění na tom, že tyto sankce mohou být znovu zavedeny ale zároveň přijeli rozhodnutí, že sankce znovu nezavedou. To je ukázka bona fide přístupu a zcela jasně to hovoří proto, abychom mm, tedy eh, se posunuli ku předu s implementací. Já se omezím jenom na tyto dvě otázky, tedy abych odpověděl k BSE. Ano, Trh Spojených států je uzavřen dovozu hovězího z EU, protože nedodrží, nedržuje doporučení OIE k BSE, eh, které stanoví eh, status jednotlivých zemí z hlediska kontroly rizika BSE, ale velký tlak vyvíjí komisaři Dalia a Čolos Eh, při jednání s USA a eh, Doufám, že se v této souvislosti podaří získat ovoce těchto úsilí. Zatím to vypadá velice pozitivně, protože byly zaslány eh, dopisy odpovědným ministrům a já vidím první známky pozitivního vývoje, protože se zdá, že návrh byl již předložen nejenom interagenturnímu výboru, ale také rozpočtové agentuře, tak aby zvážila rozpočtové prvky. Toto úsilí normálně takový proces trvá 90 dnů, proto do konce ledna příštího roku bude tento proces uzavřen, což bude znamenat, že americká administrativa bude schopna vydat návrh pravidel pro odstranění tohoto zákazu a jak eh, milé toto bude zveřejněno, pro, začne běžet připomínkovací lhůta 60 dnů. Ještě tedy nejsme na konci tunelu, ale vidíme světlo na konci tunelu a je tedy velice důležité, aby komise, rada a parlament vyvíjeli neustálý tlak na USA, protože USA sama na nás vyvíjí tlak, vyvíjí tlak na vlastní trhy, tedy Koreu, Japonsko, aby otevřeli vlastní trhy, tedy a aby naopak eh, eh, zrušili zákaz eh, pro export z USA, ale zároveň oni drží zákaz vůči nám, což je trošičku v protikladu k jejich úsilí na jiných frontách a já si v této souvislosti myslím, že jsou nesmírně důležité další kroky parlamentu v tomto kontextu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Godoliv. Dieses, also ich bin nicht die Spezi já nejsem uh, specialistka. No, ty jsi zemědělec. Jsi farmář, já ne. Jsem tady specialistka, ale pokud vím, tak vysoce kvalitní hovězí. Hovězí i... To jsou... Uh, to je hovězí dobytek, který se... Uh, jehož maso se vyváží a nejsou to žádné dojné krávy. A, a týkbe se, se týká jich a ne všech, eh, všeho jo. Takže tohle není ten problém. Problém je, spíš celá ta záležitost BSE. Já jsem uh, jednala s Američany uh, o, uh, příprav, na o přípravě jednání letek a oni vidí najednou um, prostor pro konstruktivnější dialog. Já si myslím, že můžeme uh, tady uh, vyjednávat, můžeme měnit jedno za druhé. Pokud já vím, tak těch 48 tun není příliš mnoho, když se to eh, srovná s mm, masou hovězího, které eh, se tady konzumuje v Evropě. Nedá se tedy o skutečné narušení trhu ani eh, nějakou velkou konkurenci pro naše zemědělce. A poslední velice osobní poznámka. Já osobně nerozumím tomu, proč se převáží hovězí eh, ze západu na východ eh, přes Atlantik a naopak oni by si mohli jíst svoje a my eh, svoje. To by bylo asi lepší pro životní prostředí, ale to už se dostáváme do jiného výboru a proto to tady nemůžu tak jako písemně uvést. Děkuji. Děkuji, Godliv. Zatím to děláš skvěle i jako zemědělkyně. A mně se líbí otvírání trhu obecně, ovšem. A problém je, jsou dojné krávy. No, mléčné krávy. To je něco jiného než kvalitní hovězí v Británii. Nicméně je dobré, že, to, že otevíráme ten trh. Jestli eh, se opravdu eh, eh, váží hodně hovězího do zahraničí, tak v pořádku, ale ale je, otázka, je to otázka přístupu na trh a to řešíme na tomhle výboru především. Děkuji. Každopádně lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je o 28. listopadu. Potom 20. Eh, prosince bychom to měli eh, projednat a doufejme, že to bude hotové <laughs> do konce prosince, takže doufejme i na Vánoce bude hovězí. A teď bod 12, druhá změna dohody z kotonů. Tak Daniel Kaspary, ještě než se usadí, tak já vysvětlím. Tak už je tady. Takže uh, dohoda z Kotonu. Teď se dostáváme k revizi uh, dohody z Kotonu. Uh, jako po každých pěti letech v roce 2010 uh, se Evropský parlament vyjádřil k uh, tomu, jak ji revidovat. Teď schválnou revidovanou dohodu. A, hlavním výborem je to DV a, a naším zpravodajem je Daniel. Takže Daniel, máš slovo. Vážení kolegové, omlouvám se, já jsem ehm, byl telefonovat venku, budu hovořit anglicky, protože společně se sekretariátem tohle dělám celé eh, anglicky, ale ta moje zpráva taky anglicky bude. Jak asi všichni víte, v roce 2000 ehm, byla uzavřena eh, dohoda s Kotonu na 20 let. Dohodlo se, že bude možné revidovat každých pět let. První eh, revize prakticky neovlivnila tu kapitolu hospodářství a obchod, a rada schválila zahájení vyjednávání o druhé revizi 23. února 2009. Ta dohoda o úpravě eh, se byla podepsána v roce 2010 a teď je třeba souhlas parlamentu a o to tady jde i 20. ledna parlament eh, schválil usnesení k té revizi a vyzval k zvážení problémů, um, které uh, souvisí s finanční krizí, preferencemi a zvyšujícími se cenami potravin a klimatickými změnami. Potom je tam a uh, politická koherentnost, potom um, EPA a nereciproční uh, obchodní preference a jejich vypršení v roce 2007 za čtvrté opatření obchod za pomoc potom obchod se zbraněmi, potom revizní postup podle článku 95. A chtěli jsme řešit aspekty rozvoje související s obchodem a, a malými a středními podniky. To Evropský parlament tedy uvedl ve své rezoluci z roku 2010. Takže výsledkem vyjednávání bylo, že většina z toho byla a přijata. A my jsme příště řekli, aby parlament eh, podpořil eh, žádosti AKT, aby obchod eh, a finance vždycky byly na základě Aid for Trade a potom, aby se dále podporovaly mikroúvěry a na podporu malých a středních podniků protože tohle eh, se úplně nezohlednilo v tom vyjednávání uzavřeném. A proto i já bych eh, tedy eh, schválil tuto revizi. A jak se říkala? Jak jsme napsali do odůvodnění. s těmito třemi podmínkami do budoucna. A mm, já vidím, že jsou tady tři stínoví všichni takže máte-li ještě nějaké eh, dotazy, eh, tedy eh, doplnění, tak já samozřejmě s kolegy jsem ochoten to ještě zohlednit. Můžu vám rozdat dneska stávající verzi. A do doby, kdy to budu mít přeložit, předložit k překladu, tak rád vaše poznámky zahrnu. Děkuji, Daniel David. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tady nebude problém s touhle zprávou. Daniel zcela správně eh, říká, že eh, usnesení parlamentu schválené z roku 2010 bylo eh, zohleděno při vyjednávání. Ten dokument můžeme schválit, což neznamená, že dokonalý. Vždycky se dá ještě vylepšit. Já mám tři nebo čtyři oblasti, kde jsem tak trochu zklamaný. Já myslím, že hlavní eh, zpravodaj pan Cashman o tom bude hovořit na výboru pro rozvoj. Jedná se o otázku lidských práv, ale otázka sexuální orientace se tady opět neřeší. A to je stále napětější otázka mezi eh, Evropany a Afričany v kontextu AKT. Ano, akorát 13 afrických zemí legalizovalo homosexualitu, 38 eh, eh, z toho právě dělá, eh, pořád dělá trestní čin, to já si myslím, že je nepřijatelné a tady musíme pořád tlačit. Ve stávajícím klimatu ta dohoda není tak silná v oblasti potravinové bezpečnosti, jak mohla a měla být. Řeší se to tam, ale ne nějak uspokojivě. A myslím si, že to je třeba eh, zvednout i do budoucna. Danilo také hovořil o boji proti daňovým rájům. Nehovoří o daňových rájích, ale o zdanění. To je otázka, eh, kterou musíme ehm, eh, přesně říkat. Někteří partneři rádi to používají, ale někteří nikoli, takže není důvod, proč bychom eh, neměli přitvrdit my. Předem před tou dohodou se hovořilo o budoucím financování AKT EU a to se mělo řešit tady právě a nevyřešilo. Já doufám, že tam není žádný zásadní rozdíl mezi AKT a EU. A tohle je jenom připomínka, protože ono dříve nebo později to stejně se vynoří. Jenom by mě zajímalo, proč jsme tam nedali do téhle revize. Nicméně, jak můžu eh, souhlasit s tím, že eh, tu stávající dohodu tímto můžeme eh, upravit. Děkuji Davidem, Davicí. Děkuji, pane předsedo. Já jsem akorát chtěl říct, že jsem pro samozřejmě dohodu o volném obchodu. Měli bychom se pustit vpřed do toho. Nicméně tady se mi zdá, že je tady celá řada politických otázek, politizuje se, politizují se tady obchodní dohody, vymyká se to, máme tady eh, obchod se zbraněmi, eh, přebytečné výdaje, organizovaný zločin, eh, dětská práce, diskriminace. O tom hovořil pan Martin. Nevím, jestli tady je to vhodné místo, ale tohle jsou samozřejmě legitimní politické otázky, které je třeba předkládat těm příslušným vládám. Já jsem přijel eh, z Kolumbie eh, z frakcí ECR, setkali jsme se eh, s prezidentem tam a tam se nám podařilo hovořit o otázce lidských práv a on to vzal velice vážně. On akorát teď nastoupil do úřadu a on bere lidská práva velice vážně. Takže to je, myslím, lepší cesta, než to psát do obchodních dohod, protože kde to skončí? Máme dávat obchod na první místo, nepolitizovat to. A diktovat jim něco tak jako neoimperialisticky, takže tohle je třeba, a s tím je třeba skončit. David, děkuji, Daniel. Tak, David? Tak eh, já si neodpustím reakce. Neměli bychom omezovat eh, obchodní dohody jenom na eh, obchod, a dohoda z Kotonu není jenom obchodní dohoda navíc. Jedná se o partnerskou dohodu a, a hovoří se tam o obchodní politice, správném řízení nebo správné zprávě věcí veřejných. Prostě všechno možné. Řada těch věcí už se historicky řeší s AKT. A tady se v podstatě jenom upravují v téhle revizi po deseti letech. Chcete k tomu ještě něco k téhle věci? Nenom konkrétně k téhle věci. Protože David má pravdu a proto náš výbor vlastně není hlavním výborem, ale hlavním výborem je DEVE. Já jsem ve svém úvodu nezmínil, že oficiálně eh, jsme to dostali od rady, protože rada s tím má pořád nějaký problém. jak jsem říkal, ta dohoda eh, byla podepsána 22. června minulého roku, to už je rok a půl, a rada pořád je neschválila a neposlala parlamentu. Já bych byl velice rád, kdyby nám rada mohla říct, kde je problém. Když se to oficiálně udělá, parlament vydává signál, že pokračuje. Když jsme ty dokumenty zatím nedostali oficiálně. Ale chceme to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 Dobrý den, já se omlouvám, ale já jsem bohužel nemohl si vyslechnout ty připomínky ze DG Obchod. Co se týče toho, tedy co tu bylo zdůrazněno z příspěvku před několika minutami. Nicméně, co se týče postupu rady, tak na radě probíhá debata ohledně prohlášení a myslím si, že to spoždění je spíše zapříčiněno námi eh, v komisi naší práci, protože v podstatě my jsme vypracovali návrh rozhodnutí rady a rada ji obdržela v červenci tohoto roku. A, a eh, takže z toho důvodu asi došlo ke spoždění. Všechno toto je napojeno na přípravu závěru Eh, pracovních dohod. A z toho důvodu tedy čekáme, že dojde k dalšímu pokroku, abychom tedy mohli schválit rozhodnutí. A co se týče článku 8 a té otázky ohledně sexuální orientace, tak eh, ano, eh, Popravdě je to velice složitá záležitost toto projednávat se zástupci AKT, podařilo se nám dohodnout takovou dohodu, která by se již přiblížila k tomu, co jsme původně eh, zamýšleli. Co se týče potravinové bezpečnosti, tak z kotonu je poměrně silný v tomto aspektu, zejména co se týče tedy ehm, Komise pro eh, rozvoje příslušných evropských fondů, tak asi eh, víte, že tu byla jistá iniciativa ehm, právě z roku 2008 ve prospěch tedy otázky potravinové bezpečnosti. Rozhodně na ní komise nezapomněla. Tu věc máme na paměti. A co se týče otázky repatriace nelegálních migrantů, tak je to v podstatě podobné jako s tou otázkou sexuální orientace. Rozhodně tam existuje určitá, určitý názorový rozkol mezi tím, jak na to nahlíží státy AKT a Evropská unie. Nevím, co dalšího bychom k tomu nyní mohli dodat. Samozřejmě, že velice, bylo velice těžké zachovat postoj komise, ne vždy se nám podařilo dosáhnout toho, co jsme si přáli, jim se nechtělo postoupovat stejnou rychlostí a stejným směrem. Budeme na tom tedy i nadále pracovat, a zejména o těch tedy zablokovaných bodech. A pak je to článek 30 eh, 3013, tam je ta otázka daňových hrájů, zase o tuto věc jsme přednesli zástupcům AKT, aby tedy se věnovali i tomu, že by to byla určitá možnost, jak získat zdroje pro rozvoj svých zemí, tedy že by z toho vyplnuli určitá pozitiva, pokud by se zaměřili i na tu fiskální spolupráci s námi. A na závěr, pokud jsem tedy tomu dobře pochopil, tu byl tedy dotaz na to, proč stále ještě nemáme finanční rámec dohody z Kotonu. Myslím si, že ona je to spíše otázka časového naprogramování, než že bychom řekli, že se komise naprosto nemá zájem o tomto hovořit hovoříme o určité eh, fázi do roku 2013, takže je určitě zatím ještě příliš předčasné hovořit o tomto, než nastane tedy toto konečné datum, zejména také pokud přihlédneme ke stávající hospodářské situaci v Evropě a zatím ještě ne, neexistujícího finančního rámce ze strany AKT. Ještě to eh, nevzešlo z jednání. A pak dohoda o volném obchodu z kotonu. A jakožto tady taková rozšířenější, rozsáhlejší e, asociační dohoda, tak tam samozřejmě opravdu se jedná o něco více, než je o pouhou obchodní dohodu. A samozřejmě komise si přeje podporovat země AKT. Není to úplný základ této dohody, ale jasně to projevuje tu naši evropskou vizi. Je to taková trojrozměrová dohoda obsahuje jak rozvojovou politiku, takže jsou tu určité tři dimenze. Pak je tam otázka sociální, zdravotnická. A je tedy naprosto na, přípustné, že tam zahrneme i jiná témata než jenom obchod. A nejsem si jistý, zda ten poslední příspěvek se týkal postupu na radě. Pokud byste si přáli ještě větší upřesnění, tak mm, se můžete dotazovat i písemně, ale v podstatě je to eh, prohlášení eh, na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost v polovině toho probíhajícího jednání. A členské státy stále ještě neratifikovaly prohlášení 3. Toto prohlášení se týká určité míře znepokojení ze strany AKT, kde se činí tedy specifický odkaz ze strany AKT na Lisabonskou smlouvu, příslušné dopady, tedy dopady tento, Lisabonské smlouvy na dohodu z Kotonu. Panuje tam určitá míra nejistoty. My jsme jim vysvětlili, že jim eh, zašleme i objasňující dopis poté, co tedy budou uzavřená jednání abychom je obeznámili s tím, jaké rozdíly to pro ně může představovat, pokud eh, bude uplatněna Lisabonská smlouva, jakože tady je. A abychom tedy toto prohlášení mohli uvést v platnost a zaslat, odeslat jim tento dopis, tak eh, Tedy musíme prvně vytvořit určitý návrh. Děkuji. Daniel, jak se zdá, tak komise neslyšela všechny ty otázky, které tu zazněly. my přeješ si k tomu ještě něco dodat, Danieli? Äh, Jediná otázka, kterou äh, já už řeším rok a půl, od toho podpisu, nebo proč už eh, uprchlo rok a půl a my jsme to eh, provizorně už schválili od 31. Eh, nebo 30. října 2010, to už je provizorně v platnosti, a kdy od parlamentu dostaneme formálně ten dokument, tak abychom jej formálně mohli prohnat tímto řízením a projednat. Tak na to bych se zeptal já rád. Well, there's nobody, I don't think, here from council to answer those. Takže vzhledem k tomu, že za radu tu, myslím, nikdo není, aby zodpověděl tuto otázku, otázka zůstane nezodpověděna. Je mi to líto. A zástupci DigiTray, přejete si něco dodat? Thank you. And ano. A omlouvám se, že jsem přišel o úvod z tohoto příspěvku. Eh, jsou tu nějaké nezodpovězené otázky? tedy myslím, že již byly zodpovězeny ty otázky, takže k tomu nemám co dodat. Děkuji za vaše připomínky. Danieli, děkuji za tvou zprávu. A harmonogram je následující schválení z návrhu zprávy 20. 21. prosince k projednání a 25. 26. ledna aby mělo proběhnout hlasování ve výboru. Eh, plenární projednání ještě nevíme. Následující část eh, bude eh, neveřejnou schůzi, takže bych chtěl požádat všechny ty, kteří nemohou být přítomni, aby opustili zasedací místnost a zůstanou tu pouze poslanci, tedy i koordinátoři asistenti, právní služba a ostatní nás prosím opuste.